jednání během celého postupu. Děkuji také všem svým kolegům z výboru Envy, kteří v prosinci eh, většinově podpořili výsledek trialogu 42 k 17. To je velice jasná podpora a já doufám, že to předznamenává i hlasování dnes v poledne. Pokud tedy o tuto legislativu, jedná se o revizi směrnice 2001 eh, týkající se GMO v životním prostředí, také nařízení z roku 2003 o um, vlastně ehm, krmivech pro zvířata i výživu lidí obsahující GMO. Pole působnosti se tady omezuje na pěstování. Ten text se tedy netýká ani dovozu, ani dopravy. dopravy. Nejedná se o nějakou obecnější diskusi ohledně toho, zda GMO e, jsou účelné ve výživě či v zemědělství. Přejdu tedy k jádru naší práce a k výsledku tohoto trialogu na poslední chvíli, byla to ta dlouhá noc 3. prosince a také tedy pokrok oproti postoji Rady z července. Ten pokrok je znatelný. Je tady velice důležitá otázka koexistence plodin. To byl jednomyslený požadavek parlamentu. Oba zákonodárci museli učinit ústupky, to je jasné to je smysl trialogu, nicméně verze parlamentu nakonec zvítězila, protože na rozdíl od legislativy z roku 2001 menšina členských států, které pěstují GMO, teď budou muset zavést povinná opatření v příhraničních oblastech, tak aby nedošlo k případné kontaminaci tradičních eh, mm, plodin nebo ekologických plodin. Eh, paní předsedkyně, je tady velký hluk v sále. Dále, eh, samotné jádro směrnice, to jsou ty slavné postupy opt-out. To znamená, členský stát, který nechce pěstovat GMO, může tento postup využít ve fázi 1 tady bude vlastně ta autorizace a novou úlohu tady má podnik. Je pravda, že Evropský parlament v zásadě přijal text rady. Musím říci, že, a potvrdí to všichni stínoví zpravodajové, že jsme neměli vůbec žádný manevrovací prostor eh, Rady a členských států. Delegace parlamentu nicméně prosadila dva důležité body, a sice odstranění kondicionality mezi fází 1 a fází 2 členské e, státy tak budou mít jakoby dva žolíky místo jednoho, dvě možnosti, jak omezit pěstování GMO na svém území. Mohou jednat s, tou, e, s tím podnikem, který e, zajišťuje osiva, ale už tak to nemusí činit tak, jak to bylo v původní verzi rady. Dále členské státy mají 10 let, nikoli dva. To je důležité, pokud jde o to spuštění fáze 2 na základě otevřeného seznamu důvodů, jako je zemědělská politika, ochrana půdy, ochrana životního prostředí nebo socioekonomický dopad té druhé fáze. A v neposlední řadě eh, rada ustoupila a pokud jde o zákaz skupin eh, GMO, paní předsedkyně, ještě dovolte ten závěr, ještě jsem, nejsem úplně u konce. Řekněme to jasně a chtěla bych to říct si těm nerozhodným. Dnes nemáme alternativu, žádnou důvěryhodnou alternativu k této dohodě a status quo rozhodně není volbou leda, že bychom se uspokojili s tou současnou právní džunglí, nebo že bychom se odhodlali k dohodovacímu řízení. Ovšem rada začíná být dosti neústupná. Navíc status quo není ta nejlepší cesta, jak zabránit předsedovi Junckerovi jeho snahu o větší transparentnost a respektování většiny při autorizaci GMO. Občané požadují, abychom členským státům poskytli prostředky, aby mohli se držet své legitimní volby. A to by měla být právě tato legislativa. Touto legislativou jsme vyslechli občany a děláme krok ku předu. Děkuji. Thank you, madam rapporteur. Eh, Děkuji vám, paní zpravodajko. A nyní má slovo pan Andrukaitis eh, za komisi, prosím. Paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, eh, je mi potěšení, že zde dnes mohu být. Byla to dlouhá cesta. Trvalo to téměř pět let, ale dospěli jsme ke konci cesty. Já jsem si jistě dokázal představit, eh, že zde budu stát na konci úspěšného druhého čtení eh, takže já děkuji za účinné řízení celého procesu. A děkuji také stínovým zpravodajům za podporu během diskusí. Je to naš, naše společná snaha, která nám pomohla uzavřít dohodu s radou a úspěšně uzavřít eh, toto téma. Dovolte mi eh, připomenout některá fakta o kultivaci GMO v Evropské unii. V současnosti je povolena pouze jedna geneticky modifikovaná plodina v Evropské unii a pěstuje se v pěti členských státech. Devět členských států podniklo opatření za účelem prevence kultivace této plodiny na svém území, ale tato opatření se považují ze strany EFSA za vědecky neopodstatněné. A pravidelně jsou anulovány ze strany národních soudů. To znamená, že členský stát, který chce zakázat pěstování GMO na svém území, tak nemůže učinit, protože stávající legislativa neumožňuje členským státům zohlednit názory svých občanů a své státní uspořádání. Tím se vytváří obrovská tenze mezi politikou, právem a očekáváním lidí. Některé segmenty průmyslu mohou mít pocit, že nezohledňujeme jejich zájmy a oslabuje se tím také důvěryhodnost všech stran zúčastněných hodnocení otázky GMO na evropské úrovni, to znamená EFSA, členské státy i komise. A právě proto v roce 2009 13 členských států požádalo o řešení. Návrhy komise obsahují řádně připravená opatření již pro rok 2010. První takové opatření bylo zachovávat eh, i nadále erudovaný vědecky založený systém z eh, povolování GMO napříč Evropskou unii. Za druhé se jednalo o plné uznání z hlediska smlouvy svobodu všech člen, svobody všech členských států, zda tyto budou chtít povolit kultivaci GMO na svém území nebo ne. S radostí vám oznamuji, že text před vámi tyto dva cíle plně splňuje členské státy budou mít poslední slovo, co se týká pěstování GMO, na základě své vlastní národní situace. Členské státy, které již provádí pěstování GMO, tak mohou činit i nadále. Ty členské státy, které jsou proti, budou moci omezit nebo úplně zakázat pěstování GMO na svém území. Zajistí se tím svoboda, svoboda volby. Země EU, které pěstují GMO, budou muset připravit opatření tak, aby se zabránilo přeshraniční kontaminaci v sousedních členských státech, přičemž kritéria pro hodnocení rizik pro životní prostředí budou aktualizována v blízké budoucnosti. Dojde tak k reflexi nejnovějších vědeckých poznatků a technologického pokroku. Dovolte mi zdůraznit, že členské státy i nadále budou moci přijímat opatření pro e, řešení neočekávaných rizik která mohou vzniknout. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, budete-li hlasovat pro legislativní eh, návrh o GMO a jejich pěstování, nabídnete tím členským státům řádné právní nástroje pro kultivaci GMO v roce 2015 a poté. Evropská unie je opakovaně žádána, aby splňovala očekávání svých občanů. Já jsem přesvědčen, že právě legislativa jako je tato na tuto potřebu reaguje. V tomto kontextu mi dovolte učinit následující prohlášení. Tím, že povolí kultivaci GMO nebo její ukončení, komise plně zohlední všechny nástroje, které má k dispozici, včetně možnosti, aby členské státy omezily nebo plně zakázaly pěstování GMO na svém území. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, paní předsedkyně. Děkujeme vám. Teď dostanou slovo řečníci jménem politických skupin. Jako první paní Köstinger máte minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Po čtyřech měsících tvrdé práce se nám nyní podařilo eh, předložit plénu eh, kompromis odsouhlasený s radou, který eh, se týká rozhodování členských států o pěstování GMO. Po několika leté mm, blokádě se to konečně podařilo a já chci poděkovat paní Rys za její spolupráci. Je to krok směrem k větší subsidiaritě a sebeurčení. V rámci vládce v posledních letech Eh, zmnohonásobil mm, odpor proti mm, GMO. V eh, únoru minulého roku se již 19 členských států vyslovilo proti. Tato skutečnost, tuto skutečnost nelze ignorovat. Dotčené národní vlády již, tomu, eh, již toto respektují. I členské státy EU pěstování GMO s pomocí stávajícího nástroje tzv. ochranné klauzule eh, zakázal ve, své, eh, ve svých regionech. Eh, ovšem tato klauzule připouští pouze dočasné zákazy. Tato situace hm, znamená, že se nacházíme v nejisté situaci. Je tady dvousužňový postup, kde se ten stát rozhodne se moc, zase to tam bude pistovat nebo ne, by posílil subsidiaritu. Není to poslední krok, ale je to krok správným směrem. Proto chci poprosit kolegy, aby souhlasili s tímto kompromisem. Dalším řečníkem je pan Parňo. Vážená paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Ano, pokud jde o zákaz GMO na svém území. Taková země, která to eh, udělá, tak například na základě eh, stížnosti Monsanto byla postižena Evropským soudním dvorem. My musíme nyní ovšem připomenout eh, k této rozpravě, že bez dohody, ke které došla, bychom zachovali stávající situaci, ve které Evropská komise poskytuje povolení GMO bez souhlasu celé rady. Taková situace již nemůže pokračovat, protože v podstatě to brání členským státům, jako například Francie, která chce zabránit GMO. V rámci těchto dlouhých jednání, velice těžkých jednání, rada tam nebyla dostatečně flexibilní. Frederik Ries, naše zpravodajka, které bych rád poděkoval, se povedlo společně s námi posílit ochranu spotřebitelů, zemědělců i členských států. Ano, tato směrnice, to neznamená pouze bezpečnost, je to více bezpečnosti pro členské státy od eh, roku 2015 budou moci členské státy zabránit GMO na svém území, pokud eh, se zmíní o environmentálních, socioekonomických důvodech a jiných důležitých záležitostech. Ano, je to více. Více eh, ochrany pro biologické zemědělství i tradiční zemědělství a členské státy mohou zabránit kontaminaci například tradičních plodin, přeshraniční kontaminaci. To znamená více bezpečnosti a Eh, určitý záruky pro naše spotřebitele. Evropská komise chce revidovat i posílit pravidla v této oblasti, pokud jde o eh, například rizika v této oblasti do dvou lev. Je to vítězství pro naše spotřebitele. My jsme přesvědčili komisi, to znamená, že žádné nové povolení GMO nemůže být eh, předloženo před vstupem v platnost této směrnice. Byla to velice dlouhá, velice těžká bitva, konečně se nám ale povedlo dosáhnout výsledku. Ovšem toto je pouze počátek, musíme v tomto boji proti GMO neustále pokračovat. Děkuji. Děkujeme. A nyní paní Görling na dvě minuty. Děkuji za slovo celková dohoda mm, v podstatě eh, odráží původní zájem komise. Členské státy si mohou zvolit, zda budou, zda povolí nebo nepovolí GMO. Mm, Například pokud jde o konečné povolení eh, ze strany komise. To znamená, že nyní v podstatě jsme na konci procesu, který byl opravdu nesmírně, nesmírně obtížný. Ovšem komise v podstatě neprokázala dostatek eh, odvahy. Optimisticky můžeme říci, že kompetence zde nejsou. A absolutní, já se těším spíše na flexibilitu i v jiných oblastech. Náš premiér například by chtěl reformovat EU v této oblasti. Samozřejmě, že se hledají kontroverzní návrhy, mm, a proto e, právě ten jáblik je v těch detailech, podrobnostech, já nerovatelné členské státy například mm, mohou Eh, mm, nemůžou mít právní opt-out v této oblasti, tak jak to bylo navrženo na počátku. To znamená, že například se to může aplikovat eh, na skupiny GMO a ne na jednotlivé plodiny GMO. A není zde ani možnost, aby eh, se poukázalo na veřejné zdraví nebo environmentální záležitosti při zákazu. Dále je zde problém analýzy rizika, protože většinou v této oblasti by to mělo být ještě před celounijním povolením hodnoceno případ případu. Já prostě chci, aby se byl i e, vědecký základ a hodnocení, které je bohužel podkopáno tímto návrhem. My jsme vyjednávali určitě určitý postoj, ten výsledek ovšem není dostatečný, je to disproporční demonizace, pokud je o GMO v této oblasti, samozřejmě v tabloidu se, to, um, pro, se o tom hovoří jako opravdu o určitých démonech, ovšem na druhé straně samozřejmě, že se nebude využívat až tolik vody, že se budou nové odrůdy jako kamelína, které údajně tyto GMO by mohly mít i dobré dopady na lidské zdraví. Je to v podstatě takový, já skutečně doufám, že tento kompromis, který zatím je křehký, bude bude posilněn a e, že povolování bude přísnější. Členské státy samozřejmě musí zajistit to, aby jsme měli nejlepší zemědělství na světě a e, aby e, rada skutečně byla spíše klíčem k úspěšnému dokončení